Buonasera. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Takže eh, na této schůzi bychom měli být eh, poněkud formálnější a slavnostnější, protože jde o poslední schůzi eh, výboru Afko. Je tu dost lidí na to, abychom to společně oslabili. Nicméně eh, několik kolegů eh, tu eh, už není, protože už působí ve své volební kampani. Půjde o velice důležité volby, takže určitě máme pochopení pro ty, kteří tu nejsou. Sešli se už koordinátoři našeho výboru. Takže můžeme přímo pokročit k závěrům této schůze. respektive přikročíme přímo k výkladu článku 166 a 169 na základě dopisu, který vám byl rozeslán. Výbor se tedy rozhodl nedávat na pořad jednání eh, pozměňovat, eh, respektive požadavky paní Le Pen a pana Kláse, které požadují zrušení eh, některých institucí evropské struktury, které jsou zakotveny ve smlouvách a proto nemohou být předmětem diskuze našeho výboru, rozhodněné za současné situaci. Z téhož důvodu koordinátoři navrhli nezačlenit na program požadavek pana Davida Martina, eh, což měl být pracovní dokument o eh, vystoupení části členských států, respektive odtržení části členských států. On samozřejmě může představit takovýto pracovní eh, dokument a může ho zveřejnit, to samozřejmě může, nicméně my jsme se dohodli mezi koordinátory, že to nebudeme projednávat v našem výboru. O slovo se hlásí pan Bronz. Děkuji. Chápu to správně, že se nikdy v tomto výboru nebude diskutovat o něčem, co by žádalo změnu smluv? No pokud si pamatuju správně, tak to není příliš dávno, eh, co pan Vankel představil zprávu, eh, ve které navrhoval eh, prezidentský systém místo premiérského systému. A tehdy se o tom diskutovalo. Takže mně se nezdá, že diskuze o něčem, co by žádalo změnu smlouvy, je proti pravidlům. Pan Dav? My samozřejmě můžeme diskutovat o záležitostech, které vyžadují změny smlouvy. A už to samozřejmě v minulosti eh, probíhalo. To je konec konců primárním účelem tohoto výboru, ale myslím si, že je důležité, abychom zařazovali příslušné záležitosti do eh, kontextu eh, ústavního vývoje eh, Evropské unie, která jde zcela jasně federativním směrem a abychom si vybírali pouze tu a tam něco, abychom jaksi přistupovali k těm požadavkům případ od případu, pokud jde o požadavky na restrukturalizace evropských institucí. E, já e, já jsem zcela ochotný e, nyní před tím Jsem eh, připraven na nějakou eh, důkladnou diskuzi eh, ohledně účelu a fungování evropských institucí a jejich kompetencí, zejména pokud jde o Evropský hospodářský a sociální výbor a výbor regionu. Ale při vší úctě toto, teď na to není vhodná doba a vhodné místo abychom eh, se pouštěli do takovýchto eh, radikálních témat. Je také důležité, abychom měli na paměti, eh, že tady se zabýváme současnými orgány Evropské unie a jejího systému řízení a e, je třeba k ním přistupovat s respektem. Samozřejmě v případě e, výboru regionů, tak pokud se podíváme do budoucnosti e, Evropské unie, tak Eh, ten výbor regionů je takový, takový sněm měst, který je v opozici nebo doplňuje tu federaci členských států eh, měli bychom hledat spíše způsoby, jak posílit roli výboru regionu v rámci eh, struktury Evropské unie, ale eh, jak jsem už říkal, eh, tak teď na to není vhodná doba ani vhodné místo tady v tomto výboru. Eh, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s panem Dafem samozřejmě. Tady hovoříme o změnách smluv a to samozřejmě máme na starosti v tomto výboru podle e, jednacího řádu, ale pokud e, nyní nadhodíme toto téma, e, tak budoucnost těchto dvou orgánů bude muset být součástí mnohem širší debaty o samotné podstatě Evropské unie, o jejím fungování, o jejím účelu. A rozhodně si nemyslím, že teď je vhodná doba na to, abychom se do toho pouštěli, protože jestliže tuto debatu začneme, tak samozřejmě bude pokračovat do příštího legislativního období parlamentu. A já se nejsem jistý, eh, jestli ten postup, který se tady navrhuje, je správným způsobem, jak tuto debatu zahájit. Takže eh, já navrhuji, abychom teď nedělali nic a nechali to až do příštího mandátu. Eh, můžu položit jednu rychlou otázku eh, panu Dafovi, aby to objasnil. Vy jste ve své první větě jakoby říkal, že je v pořádku eh, diskutovat o změnách smlouvy, pokud jdou federálním směrem, ale ne pokud jdou antifederálním směrem. Možná jsem vás špatně pochopil, ale já jsem na to jako dělaný, abych vás špatně pochopil, ale mohl byste mi to objasnit? Eh, ne, já jsem si z vás dělal jen legraci, pane Bronci. Samozřejmě ve federální konstrukci eh, kompetencí a pravomocí eh, mohou se tyto kompetence jak posilovat, tak oslabovat. Ah, Dobrá. děkuji, pane předsedo. Já jsem z, z předkladatelů usnesení, toho, o kterém hovoříte, jsem já a trochu vlastně náhodou jsem byl informován, že tento bod je na pořadu jednání naší schůze. Samozřejmě se stavím pro to, aby došlo k projednání těchto dvou usnesení, ani jak to nesouvisí s otázkou politického názoru, to znamená, zda někdo je euroskeptik nebo federalista. O to tady vůbec nejde. Jde o to, abychom dokázali ehm, hodnotit jednotlivé instituce a agentury Evropské unie a existuje řada usnesení, které předložili kolegové, některé jsem předložil já sám a e, minimálně dvě z nich mohou být předmětem rozpravy tady, ale domnívám se, že je v zájmu nás všech, ať už jsme jakéhokoliv názoru, moci hovořit o hodnocení fungování některých institucí. Tady se jedná konkrétně o výbor regionů a e, o hospodářský a sociální výbor a já si myslím, že si lze oprávněně klást určité otázky, kdybychom se omezili jen na výbor regionu. Myslím si, že je poměrně zvláštní, že Eh, dochází k určitému duplikování Evropského parlamentu. Zástupci regionů se združují v politických stranách eh, s, se s takovými sekretariáty klu, politických klubů, s, s politickými misemi politických klubů do zahraničí a kladu si otázku, jestli tak to má fungovat, jestli takto si představujeme eh, reprezentování regionů, protože konec konců, jaký je výsledek takového výboru regionů, třeba v oblasti hodnocení práce europoslance. Přiznám se, že jsem opakovaně studoval stanoviska výboru regionů třeba před významným hlasováním v Evropském parlamentu a musím říci, že pokaždé, když jsem se do toho pustil, tak to bylo jakési kopírování, jakýsi duplikát vlastně naší práce tady a nevidím v tom žádnou přidanou hodnotu pro Evropský parlament, pro radu, tato přidaná hodnota je velmi omezená a proto si myslím, že bychom měli eh, vést rozpravu o fungování takovýchto institucí, zda zůstávají nadále relevantní, zda, jsou, zda mají smysl, zda eh, naplňují cíl, který měli eh, na počátku. A v zájmu Evropské unie musíme hodnotit věci kritickým způsobem a zjišťovat, jaká je přidaná hodnota takových institucí, jako třeba třeba výbor regionu. E, další se hlásí pan Dav, prosím. Já nenavrhuji, abychom nediskutovali o budoucnosti těchto dvou výborů. První, co jsem v Evropské unii nebo tehdy v Evropském společenství dělal, roku 1974 byla studie pro hospodářský a sociální výbor. A cílem té studie byly, jak si byly eh, cíle a účel existence hospodářského a sociálního výboru. A tehdy jsme se na tom nemohli shodnout a obávám se, že se na tom neschodneme ani dnes, ale váš návrh na zrušení těchto dvou výborů je o, o jejich zrušení, nikoli o diskutování, nikoli o projednání celkového třeba reformy systému eh, vedení Evropské unie. a, a bez konzultování zúčastněných aktérů. Já si myslím, že eh, koordinátoři se shodli na tom, že konference předsedů eh, nebude souhlasit eh, s projednáváním takovéhoto návrhu. A tudíž, že rozhodně takové téma e, bude muset počkat až do podzimu. No. Děkuji, já bych navázal ve stejné linii to, o čem mm, tady bychom měli hovořit, je audit těchto dvou institucí, ale e, Otázka zní, proč tyto dvě instituce Evropské unie a ne 12 jiných. Já nevidím žádný důvod, proč se zrovna eh, jak si upnout k těmto dvěma institucím. A my bychom měli především zahájit rozpravu a nikoli rozhodnutí jejich zrušení. To není žádný začátek. My se můžeme zabývat tím, jak fungují a je to téma na konvent, ale ne téma pro tento konkrétní výbor. Já se domnívám, že tady mám dobrou příležitost pohovořit o tom eh, to tématu, o kterém jsme se dohodli, že diskutovat nebudeme. Avko, výbor Avko má jiné výzvy, ale tady třeba moje sousedka, tady Liz Buckle list například prakticky nemá ruce, má je značně zdeformované, tak se narodila, protože její matka v těhotenství eh, eh, brala nějaký německý lék, který se tehdy vyráběl a eh, všichni, kdo se mm, narodili v 50. letech v tomto zdravotním stavu, vyžadují více péče a tudíž i více peněz. A německá firma, která tento lék vyráběla, by se měla zhostit své odpovědnosti, podobně jako německá vláda, která zodpovídala za povolení tohoto léku. A jejich odpovědnost není příliš veliká. Například ve Spojeném království eh, dost, eh, vlastně eh, je to 30 centů za poplatníka, které by se měly navýšit na 60 centů na poplatníka. Takže to si myslíme, že je daleko významnější téma, kterým by se tento výbor měl zabývat. K této otázce, která byla právě nyní předložena, Eh, téměř nemohu nic říct, ale tento bod nemáme na pořadu jednání a myslím si, že to také není v kompetenci našeho výboru. Můžeme to projednat v jiném orgánu. Nicméně je to výzva pro Evropskou unii, protože pokud nedokáže vyřešit něco takového, tak jaký je smysl té vlajky, která visí za vámi? Jaký je její smysl? Ano, dobře ale je to také problém jednotlivých členských států. Především členské státy musí něco podniknout a pak teprve Evropská unie. Já vás srdečně zdravím, eh, milá kolegyni, a přál bych si také, aby vaše problémy ve vaší zemi i v celé Evropské unii eh, mohly být eh, řešeny. Ale nyní máme jiné body na pořadu jednání. Měli bychom hovořit o návrhu usnesení. Paní Petrovič? Ano, děkuji, pane předsedo. Já si velmi vážím toho, co bylo právě řečeno a chtěla bych ještě doplnit to, že se domnívám, že v tomto výboru můžeme rozhodovat o fungování orgánů a evropských institucí a také o e, existenci výboru regionů a hospodářského sociálního výboru. Ale ať již jsme si v tomto zajedno či ne, e, kladu si otázku, zda je to to správné místo o tom debatovat. Možná, že e, si však nebudeme zajedno v tom, kdy bychom měli debatovat o těchto otázkách, o existenci těchto dvou institucí a dneska to snad není ten nejlepší okamžik. Proč máme debat? debatovat o těchto dvou eh, výborech eh, nyní. Já se domnívám, že to můžeme odsunout na podzim. Kromě toho bych chtěla také upozornit na to, že zde máme hosty z Chorvatska, kteří nás navštívili v tomto eh, výboru pro ústavní otázky a jsou zvědaví na naši debatu. Eh, nyní bych je nechtěla příliš eh, zatěžovat způsobem, kterým vedeme nyní tuto diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Chtěl bych však přeci jenom navázat na poznámky svých předřečníků. Nejde o to, že mé stanovisko žádalo o zrušení těchto výborů a že bychom neměli o tom debatovat. Já vycházím z eh, tohoto stanoviska ve smyslu určitých pochybností o existenci těchto orgánů. Pokud však argumenty proti eh, jsou eh, závažné, pokud tyto výbory jsou užitečné, tak to rád vezmu na vědomí. Tento návrh jsem chtěl také předložit, to znamená, z té konfrontace by mohly vzniknout nové výzvy a měli bychom to předložit novému parlamentu. Je škoda, že zde jsou předkládány se píše procesuálně technické otázky a že se to odkazuje na konvet, ale vždy my jako parlament můžeme zaujmout stanovisko k existenci jiných orgánů. Já bych eh, tuto debatu však chtěl nyní ukončit. Domnívám se, že koordinátoři pochopili tolik, že tyto dva návrhy usnesení nebudou projednávány dál. Ne protože by obsahově eh, byly proti, ale jsou eh, to návrhy se závažnými argumenty A Myslím si, že je oprávněné předkládat takovéto návrhy usnesení. Jde však o procesuální otázky, eh, o kterých bychom měli debatovat také v jiných eh, souvislostech. Dnes eh, to nestačí. Dnes, myslím, nemůžeme tak rychle projednat tak závažná témata, jako je toto. Tedy před volbami bychom to již nestihli a Evropský parlament sám nemůže změnit smlouvy eh, v souvislosti tedy s eh, paragrafem 48. Ale v budoucnosti eh, samozřejmě o tomto budeme hovořit. A pokud nyní chceme diskutovat o budoucnosti Evropské unie, pak samozřejmě i toto téma může být Eh, projednáváno, ale v tomto okamžiku se nedomnívám, že bychom měli tyto návrhy přijmout. Většina to tak vyjádřila. Eh, mám ještě dvě informace, eh, a sice k práci politických stran jistě víme, že konsolidovaný text ohledně nadací a evropských nadací byl přijat eh, v minulosti a to 18. března. Tento text však jazykově i obsahově bude ještě eh, korigován a bude se tím zabývat jak sekretariát parlamentu, tak i rady. Bude to vyžadovat trošku času a do poloviny května by to mělo být završeno. Možná, že jsou to jenom malé změny, to asi nebude tak výrazné, ale pokud by se tam měnilo něco obsahově, pak bude také nezbytné, aby náš výbor toto téma projednal. Náš výbor pak musí předložit zprávu do pléna to asi nestihneme v tomto parlamentu, ale hypoteticky bychom se o tom měli eh, snažit. Neměli bychom pouze formální nebo jazykové změny eh, tedy provést. Měli bychom toto předložit plénu jako takovému, což se nám nepodaří v tomto volebním období. A Příští týden máme poslední plenární zasedání. Bylo navrženo, aby tento problém ve smyslu obsahových změn se vyskytl, pak toto bude projednáno korespondenční cestou. To znamená, že nový parlament, nově zvolený parlament by se pak zabýval tímto tématem a to hned na svém prvním plenárním zasedání, abychom to neodsouvali. Pokud tedy byste souhlasili, tak eh, to uděláme takto. Dále je zde téma ohledně budoucnosti Evropské unie. Je zde žádost o seminář. Právní výbor a také výbor pro práva žen eh, dostal takovouto žádost rovněž, nebo tento návrh, a již bylo schváleno, že seminář na toto téma proběhne. Bude se zabývat eh, tématy, která spadají do naší kompetence. Bude to seminář o budoucích výzvách Evropské unie, ten by měl proběhnout a to by pak mohlo být také příležitostí se dotknout dalších témat, která s tím souvisí a ještě nebyla zcela vyčerpávajícím způsobem projednána. Takže toto souhlasí a příští čtvrtek od 9 do 12.30 proběhne veřejné slyšení ohledně evropských eh, referent na základě článku 11 smlouvy. Eh, dostali jsme podpisy a také počet eh, členských států, které se toho zúčastní, byl dostačující, takže toto slyšení bude organizováno právním výborem a výborem pro výzkum a také petičním výborem. Všichni poslanci jsou samozřejmě zváni na toto slyšení a členové AFKO musí k tomu dostat eh, pozvánku, protože ve výboru AFKO tato nová instituce byla prověřována a byly přijaty také změny jednacího řádu. Toto zde bylo prodiskutováno a jde také o posouzení metody. Proto je dobré, když někteří členové tohoto výboru se zúčastní tohoto eh, semináře. Apeluji tedy, nebo tohoto slyšení. Apeluji na všechny, aby se zúčastnili tohoto slyšení od 9 hodin ráno. Ah, sí. sí, <laughs> no, c'era una cosa. Ano. Jednu věc jsem ještě zapomněl. Je to veřejné slyšení, to znamená, že tam bude hodně účastníků. A sekretariát poprosil o to, abychom do zítřka do 16 hodin eh, znali jména těch, kteří se chtějí zúčastnit, takže do zítřka do 16 hodin toto prosím dělte. A nyní k bodu 5 na pořadu jednání schválení zápisů posledních zasedání 10. 11. února a 10. března 2014. Tyto zápisy byly rozdány a pokud tomu nemáte poznámky, tak jsou tyto zápisy také schváleny. A nyní jde eh, o otázku výkladu článku 166 a 195 eh, právního řádu. Eh, nebo tedy jednacího řádu parlamentu. A chtěl bych říci, že takovouto změnu jednacího řádu jsme provedli v tom smyslu, že závěrečné hlasování má ve výboru či v plénu proběhnout jmenovitě, tedy jmenovitým hlasováním. A pan Předsednitkyně paní Hekner nás požádala, abychom projednali možnost předložit stanovisko, které by umožnilo tajné hlasování, tedy nikoli jmenovité v případě projednání otázek imunity. Ona argumentuje tak, že v otázkách imunity je potřeba rozhodovat o osobách a my máme takové obecné pravidlo v jednacím řádu, podle něhož jmenování Eh, osob eh, má probíhat v tajném hlasování a tak bychom měli eh, postupovat i v tomto případě, tedy zrušení imunity. Výbor, který zprávu bude předkládat, projedná otázku za zavřenými dveřmi, hlasování také proběhne za zavřenými dveřmi. Je to vlastně výjimka z obecného pravidla, protože to jsou Eh, otázky eh, v článku 7, které se týkají imunity, kdy tedy mají zůstat příslušné podklady důvěrné, nemají být zveřejnované, je tam celá řada údajů, například, které nám mají umožnit rozhodovat eh, a hlasování o imunitě by také mělo být raději tajné a nikoli jmenovité. Čili náš výbor se k tomu musí vyjádřit a já navrhuji, abychom to tedy projednali, jestli s tím souhlasíte. Měli bychom vypracovat stanovisko a toto nějak interpretovat. Existuje interpretační dopis, který vám eh, byl nebo bude distribuován, ale tedy takto tuto chvíli vypadá. Ustanovení článků o jmenovitém hlasování eh, se nebudou vztahovat na eh, články Eh, na hlasování eh, o jmenovitě, což jsou odstavce 2 a 7, teda článek 7, odstavce 3, 6 a 8 a, a tak dále. Prosím, kolega žádal o slovo. Eh, pokud se zabýváme hlasováním o zbavení imunity, tak tak ve výboru proběhne vždycky debata a členové toho výboru hlasují. A když to potom přijde před celý parlament, a tak hlasuje celý parlament, ale přitom se neúčastní debaty. A e, mně se zdá, že hlasovat bez rozpravy je při nejmenším zbytečné a při nejhorším e, poměrně perverzní protože eh, buď parlament jaksi eh, nemá kompetence na to, aby rozhodl a v tom případě by neměl hlasovat, anebo pokud hlasuje, eh, tak by se to mělo stát po nějaké debatě, kdy si každý může vyslechnout argumenty. Jinak v podstatě každý je nucen hlasovat na základě nějakých předsudků, místo aby hlasoval na základě informací a důkazů. Pane předsedo, já e, souhlasím s tím, že bychom mohli vyřešit e, tento problém e, nějakým výkladem, místo abychom měnili jednací řád. Domnívám se, že si musíme uvědomit, že rozhodnutí parlamentu v otázkách imunity Eh, eh, nejsou jaksi obsahového charakteru. To znamená, že my tady eh, jaksi neposuzujeme vinu nebo nevinu toho dotyčného poslance. My pouze na plenárním zasedání schvalujeme rozhodnutí výboru který je způsobilý a příslušný k tomu, aby eh, je projednával tuto záležitost s příslušnými úřady členských států a odpovídal na jejich žádosti a dohlížel na to, aby celý postup probíhal správně. Eh, takže v podstatě rozhodnutí eh, plenárního zasedání je poměrně jednoduché, přímočaré a pouze technické. Takže my si musíme položit otázku, Zda e, tady jde o výjimku z toho obecného pravidla, že všechna konečná hlasování o zprávách v plenárním zasedání jsou jmenovitá. ale e, já e, určitě e, mohu přijmout to, že zejména u některých členských států, u občanů některých členských států jsou hlasování o imunitě citlivá a my tedy musíme postupovat pragmaticky. A proto souhlasím s tou formulací kterou eh, vypracoval pan předseda pro eh, předsedu parlamentu. Ale eh, zároveň bych chtěl říct, že když se blíží další konvent, tak celá otázka suverenity Evropského parlamentu, pokud jde o otázky výsad a imunit, Eh, to je otázka, kterou se konvent bude muset zabývat. A naše předchozí eh, rozhodnutí o eh, změně protokolu z roku 1965 bude muset být znovu projednáno. A budeme se jim muset důkladně zabývat. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Takže ne? Nikdo? Nikdo se nehlásí o slovo. Dobře. Takže zdá se, že jsme se shodli a já e, v tomto smyslu e, zašlu e, dopis, ve kterém vysvětlím, na čem jsme se tady dohodli. A napíšu, že jsme se shodli jednomyslně. Teď na závěr bych chtěl si, že pět let práce v tomto výboru eh, byla, bylo velice zajímavá doba. Eh, my jsme poměrně důležitým výborem a konáme velice užitečnou práci. Eh, máme úkoly, které nám vždy dovolují hovořit mezi sebou. Samozřejmě vždycky máme různé názory, debaty bývají vášnivé, ale vždycky dospějeme k nějakému racionálnímu, rozumnému řešení tady to, v tomto výboru vždycky probíhala důkladná právní příprava a spolupráce vždycky fungovala dobře. A já bych chtěl popřát všem, kteří znovu kandidují, hodně štěstí. A děkuji vám všem za spolupráci a vaši právu, za, za vaši práci. A také eh, děkuji samozřejmě eh, Chorvatsku, blahopřeji k připojení jakožto 28. členský stát eh, Evropské unie, který je geograficky blízký a přitom prožil krvavou zkušenost války a kdyby Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie už dříve, tak by možná k té katastrofě vůbec nedošlo, protože Evropa je zrozena k tomu, aby byla eh, kontinentem míru a kontinentem mírotvorným, abych tak řekl. A já přeju všem v této místnosti, eh, abyste eh, působili co nejlépe ve svých domovských oblastech. Pandav. Eh, jakožto eh, koordinátorský doajen v tomto výboru eh, bych rád poděkoval vám, pane předsedo, za, vaši, za činnost ve vaší funkci za těch posledních pět let, vy jste vždycky jednal velice zdvořile a vaše zkušenost v záležitostech, které projednáváme, je zcela mimořádná. a vaše nadšení pro zlepšování kvality eh, našeho systému vládnutí v Evropské unii je eh, naprosto úctyhodná a chválihodná. Samozřejmě ne vždycky jsme se eh, na všem shodli my dva, ale vždycky jsme spolu vedli dialog a chtěl bych vám poděkovat a stejně tak vašim zaměstnancům. Upřímně jim děkuji za tuto velmi bohatou zkušenost v našem výboru. Děkuji. Děkuji, pan Šepflin. Děkuji. Já bych jenom chtěl také připojit svoje slova díku. Bylo to, myslím, plodných pět let a e, tento výbor byl skutečně mimořádný, myslím také e, v tom, že jsme skutečně jaksi spolupracovali velmi, velmi racionálně a účelně, i tehdy, kdy jsme třeba spolu nějak nesouhlasili, a takže já bych chtěl opravdu velice srdečně poděkovat všem členům tohoto výboru i těm, kteří tu dnes nejsou. Děkuji. Takže vyslechli jsme poděkování pan Dav hovořil také jako evropský expert a obrátil se také na sekretariát spolupráce s parlamentem. Nám velmi pomohla i v další činnosti. Tímto končím toto zasedání a říkám nashledanou, což je velmi významný pozdrav. Nashledanou.